Dear colleagues, you allow me, I would propose you to start, because we have a very interesting debate today. Navrhuji, abychom začali. Čeká nás zajímavá debata a potřebujeme dostatek času k tomu, abychom vedli řádný dialog k těm nejdůležitějším otázkám. Nejprve přijmeme pořad jednání. Navrhuji, abychom ho při, přijeli, pokud nemá nikdo nic proti. Dále běžná oznamení. Pokud je o tlumočení, máme francouzštinu, němčinu, italštinu, nizozemštinu, angličtinu, španělštinu, portugalštinu, finštinu, švédštinu, polštinu, bulharštinu, rumunštinu a češtinu. Mějte prosím na vědomí, že tlumočníci spolehají na dobrou kvalitu zvuku i k video připojení. A prosím, tedy hovořte v jednom z jazyků, ke kterému je dostupné tlumočení. Hovořte srozumitelně a přirozeným tempem, tak aby tlumočníci mohli kvalitně odvádět svoji práci a jako obvykle děkuji tlumočníkům předem za jejich práci. Nyní chci jenom oznámit, že máme zasedání zcela na dálku, stejně jako minule v pondělí. Z rozhodnutí předsedu, předsedy z 27. října bylo, že se budeme setkávat pouze na dálku, nikdo nebude přítomen v místnosti. Nyní pojďme schválit zápis z minulého jednání, a to sice z 15. října 2020. Dále budeme pokračovat hlasováním o nové strategii pro malé a střední podniky v Evropské unii. Než budeme hlasovat, tak si připomeneme, že je třeba ověřit usnášení schopnost. To znamená alespoň 20 členů tohoto výboru je třeba, abyste obdrželi zprávu o tom, že je to možné. E, nyní je tomu tak, můžeme pokračovat. Hlasovat můžou ti, kteří e, dostali hlasovací lístky od sekretariátu. Včera jste dostali také e-mail ze sekretariátu ITRE s hlasovacím lístkem, lístkem a instrukcemi. Vyplňte jej u všech pozměňovacích návrhů na seznamu ať už elektronicky nebo ručně, potom to, pokud to bude ručně, tak vyplňte eh, ručně, můžete pak naskenovat vytištěný pasovací lístek a podepsat ho buď elektronicky nebo eh, nebo stylusem, to je další možnost. Dále to, dále to zaslešete na iTrevote Europa, EU e ze své oficiální e-mailové adresy za Evropský parlament. Jenom to, co bude vyplněno a podepsáno, bude započítáno. Nyní zahajuji hlasování, vážení kolegové. Dostanete okamžitě e-mail od sekretariátu s výzvou k hlasování. Hlasování je otevřeno až do půl sedmé bruselského času. Svůj hlas tedy zašlete do této lhuty, aby byl započítán. Výsledky hlasování vám sdělíme písemně, a to zítra okolo 10. hodiny. Konečné hlasování se odehraje opět e-mailem, začne v půl jedenácté a uzavře se 12.30 bruselského času. Pokud bude některý z kompromisů zamítnut, tak hlasování o příslušných pozměňovacích návrh, návrzích bude otevřeno před konečným hlasováním a dostanete aktualizované načasování e-mailem. Teď se dostáváme k bodu číslo 5 na pořadu jednání, což je nejdůležitější položka, jak už jsem říkal. A jedná se o velice důležitý bod výměny názorů s naší výkonnou místopředsedkyní Evropské komise, paní Margrethe Vestager. Zodpovídá za Evropu připravenou na digitální věk. Budeme hovořit o aktuálním stavu IKT a legislativních podnětech v oblasti digitalizace. Tímto bych chtěl poděkovat paní paní Vestager, že nás navštívila a představí nám aktuální situaci v této oblasti. Paní komisařka bude hovořit o několika legislativních návrzích. Týká se to data governance v Evropě, směrnice NAS a také směrnice o digitálních službách a digitálním trhu. Nebudeme se ale zaměřovat jenom na to, co souvisí s covidem v této oblasti. Čeká nás také hluboká debata o autonomii v digitální oblasti a konkurenceschopnosti na digitálním trhu. Máme asi hodinu a půl na tuto výměnu názoru. Budeme se držet seznamu řečníků, budeme hovořit ve dvou diskusních kolečcích. Nejprve to budou koordinátoři nebo zástupci politických frakcí a v druhém kolečku máme 23 členů výboru ITRE, kteří budou hovořit zhruba na minutu na krátké vystoupení, mohou vyjádřit připomínky, pokládat otázky. Budeme si to průběžně připomínat, ale je důležité dodržovat přidělený čas, tak aby všichni měli příležitost se vyjádřit. Je také důležité, ale eh, dát dostatek času na paní, paní Vestager na to, aby odpověděla na položené dotazy a v, také vyvodila závěry ke svému projevu. Pokud nám zbyde čas na závěr, tak možná budeme schopni ještě přijmout dvě, dva až tři spontánní projevy od kolegů, kteří nejsou na seznamu a to s prostřednictvím sekretariátu ITRE. Vzhledem k tomu, že jednáme na dálku, tak to bude složité vás přerušovat, protože potom přeruším celé jednání a bude opět složitější vás znovu připojit, takže se prosím držte přiděleného času, využívejte čas jenom k tomu, abyste řekli to, co chcete říci a položili přesně tu otázku, kterou chcete položit. Říkejte jenom to, co považujete za nezbytné. Bez dalšího zdržování se tedy dostáváme k paní Verstager, výkonné místo předsedkyně Evropské komise. Tímto ji prosím o desetiminutový projev, aby nám představila, jaké jsou budoucí iniciativy a jaká je vize Evropské komise v oblasti digitální problematiky. Paní místo předsedkyně, máte slova. Děkuji a doufám, že se dobře slyšíme. Na začátku ten zvuk byl poněkud nekvalitní a já tedy doufám, že už se to zlepšila. Je to i proto, že vás chci slyšet a všem vám dobře rozumět vašim připomínkám i vašim otázkám. Jsem velice ráda, že se tady setkáváme i v tomto formátu, protože máme před sebou spoustu práce. A myslím si, že je na místě, abychom tuto debatu vedli. Začnu tedy údaji. Jsem ráda, že výbor ITRE má svoji vlastní zprávu z vlastní iniciativy o Evropské datové strategii, protože naše podniky, spotřebitele, jednotlivci produkují nesmírné množství dat a to se stále navyšuje. Jsou to data, která mohou vést ke zefektivnění ve všech sektorech ekonomiky. Může to být ve zdravotnictví, ve výrobě, v dopravě. To všechno nám pomáhá žít delší a zdravější život. Zároveň snižujeme svoji uhlíkovou stopu díky tomu a to jsou takové klíčové pilíře evropské digitální dekády, jak už říkal pan předseda na začátku a jak říkala paní předsedkyně Evropské komise ve svém projevu o stavu Unie. Chceme vytvořit jednotný trh pro data. Informační prostor, kde se budou data využívat všemi a budou sloužit všem. Všichni budou vítani v tomto prostoru, pokud budou dodržovat naše pravidla a držet se našich základních hodnot. Proto by Evropa měla kombinovat svoje silné stránky, ať už průmyslové nebo technologické, společně s eh, kvalitní datovou infrastrukturou a kvalitní legal, eh, kvalitním právním rámcem, který bude vyplývat z práv, včetně GDPR, což už je poměrně solidní rámec pro digitální důvěru a také důvěru v to, co je digitální. A my v rámci komise tedy chceme na navrhnout nové nařízení o zprávě a řízení dat. To se týká toho, kdo rozhoduje o tom, jak se využívají data. Další akt, který s tím souvisí, se právě připravuje, bude pravděpodobně eh, předložen během příštího roku. Bude se týkat otázek, které mají dopad na vztahy mezi různými aktéry v datové ekonomice. Vznikají tak podmínky pro lepší přístupnost a kontrolu nad daty. Cílem je, abychom měli spravedlivou datovou ekonomiku, kde evropské podniky a evropští občané mají kontrolu nad svými údaji a vlády zároveň budou schopny využívat big data ze soukromého sektoru, pokud to bude ve veřejném zájmu. Jak víte, tak Máme spoustu práce i s jinými legislativními návrhy, například akt o digitálních službách a o digitálním trhu. Akt o digitálních službách vymezí ambiciozní reformu legálního rámce pro internetový obchod, e-commerce a pro obsah na internetu. Budeme lépe chránit evropské občany na internetu, když se snaží dostat ať už ke zboží nebo ke službám na internetu. Digitální službu, služby musí nést svůj díl odpovědnosti, když působí na internetu. Je třeba také chránit základní práva evropských občanů, zejména je to svoboda projevu. A naším cílem přitom je vytvořit podmínky pro digitální služby správným způsobem, aby bylo možné inovovat a navyšovat rozsah služeb Evropské unii po zdravotnické krizi vlastně ještě neskončila, stále probíhá, se ukázalo, že konkurenceschopnost jednotného trhu je zásadní, abychom byli schopni rychlé a silné obnovy evropské ekonomiky a zároveň chceme zachovávat pracovní místa, nestrácet hodnotu a Máme cíl aktualizovat společná pravidla pro celou Evropskou unii, vnést do toho určitou právní jasnost při poskytování přeshraničních služeb. Cítíme taky potřebu vytvořit určitý rámec, kde bude mm, odpovědnost pro digitální služby, služby a je třeba to také vymáhat a mít nad tím dozor na evropské úrovni. Digi- akt o digitálních trzích se bude týkat spíše otázek, které vyvstávají na digitálních trzích, které jsou náchylné k selhání. Jsou to digitální platformy, ku příkladu. Máme tedy ex ante regulaci digitálních platform, tedy co musíte splnit, abyste mohli takovou službu vůbec poskytovat. A jedná se o platformy, které by měli v rozsahu kvantitativní i kvalitativní kritéria a podle toho by se definovalo, kdo spadá pod toto nařízení. Další věc je rámec pro dynamické zkoumání trhu, tak abychom mohli prošetřovat trh eh, tam, kde je možné určité selhání a aby bylo možné mu předejít. Digitální trhy díky tomu potom budou schopny zůstat déle otevřeny a budou konkurenceschopné. Doufáme, že se nám to podaří rychle, že se na tom rychle shodneme, protože to jsou velké návrhy, které eh, pomohou Evropě se připravit na digitální budoucnost. Teď dále k umělé inteligenci, jenom stručně. Myslím si, že jako komise a jako Evropský parlament sdílíme stejné ambice. Chceme mít zdravou, zdravý právní rámec, který obstojí v budoucnosti pro umělou inteligenci pro celou Evropu. To potom pomůže, pomůže všem podnikům i malým a středním. Bílá kniha, kterou jistě znáte, která se týká umělé inteligence, integruje eh, ekosystém určité excelence, ale také důvěry pro rozvoj a vývoj eh, umělé inteligence, která má člověka ve středu zájmu a zároveň je zakotvena v evropských hodnotách. Aby se nám to podařilo, tak potřebujeme nastolit určitou rovnováhu mezi důvěrou a zároveň nechceme potlačovat inovaci. Vítáme nedávnou, nedávnou zprávu z vlastní iniciativy o umělé inteligenci, která vzešla z parlamentu. To už má vliv na práci, kterou provádíme a také to ovlivňuje, jak uvažujeme o umělé inteligenci a její důvěryhodnosti. Pak jenom pár drobností, než přeruším svůj projev, protože, jak už bylo zmíněno v projevu o stavu Unie, je nyní na místě vytvářet bezpečnou digitální identitu v Evropě, která bude přijímána napříč Unii stavět na tom, čeho už jsme dosáhli, co už máme v nařízení o elektronické identifikaci a e, službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu. To je tedy známo jako EIDES. A teď chceme pro všechny podniky i občany spolehlivou digitální identitu a navázat tak na vnitrostátní identity, tak jak je známe v řadě různých států. Už tuto chvíli. V rámci toho se nám jedná o to, aby evropská digitální identita byla uznávaná a využívaná, ať už u soukromých nebo veřejných poskytovatelů služeb ve všech členských státech, a to i přeshraničně. To také každému z nás lépe zpřístupní kontrolu a ochranu vlastními osobními údaji, poskytne nám to určité soukromí a Umožní nám to se identifikovat a zároveň vidět, s kým máme tu čest na internetu. Bude to jednodušší, bude to bezpečnější. To vyžaduje úzkou spolupráci s vámi, s parlamentem jako takovým, s členskými státy, s různými společnostmi a předložíme tedy návrh v první polovině příštího roku. V tuto chvíli jsme se samozřejmě soustředili na to, jak výjít ze zdravotnické krize a jak se zotavit z ekonomického dopadu zdravotnické krize a jak potom pokračovat vpřed v rámci digitální a zelené transformace a zároveň být odolnější a lepší společnost. Znáte facilitu pro obnovu, znáte ji asi lépe než já, ten, ten poslední kompromisní návrh Jedná se o 672 milionů euro a tady jsme se shodli, že 20 se vymezuje na to, co je digitální a to je klíčové. Je to klíčové pro naši obnovu a s pomocí veřejných prostředků chceme mimo jiné zajistit eh, určitou kritickou masu v investicích pro digitální eh, kapacity pro infrastrukturu, jako jsou mikroprocesory, umělá inteligence, eh, cloud, eh, další výpočetní technika, supercomputing, eh, kyberbezpečnost, to je samozřejmost, konektivita, to i přeshraničně doufejme. Potřebujeme také digitalizaci ve veřejných službách. E-government to sem také spadá a je to velký zájem pro řadu lidí. To, je, to jsou investice do digitálních dovedností, eh, ať už obecně nebo specificky. Máme před sebou tedy mnoho práce a velice se těším na výměnu názorů, která nás čeká, protože to určitě bude něco, z čeho můžeme dál vycházet v budoucí práci. Děkuji. Thank you. Thank you so much, uh, Executive Vice President. Děkuji vám, eh, paní eh, místo předsedkyně komise. Takže eh, my teď přistoupíme k prvnímu kolu otázek. A samozřejmě jako první dá dostane slovo koordinátor EPP pan Eller. Děkuji vám. Já musím říct, že eh, si připadám jako masochista. Já jsem dnes odpoledne si eh, četl eh, výsledky slyšení o digitálním trhu z roku 2000, kdy paní Vestager byla tedy zodpovědná za jiné portfolio. A když to čtete, tak to de facto eh, je strašné, jaké je tam nepochopení hm, technologie eh, nebo eh, naprosto to pomíjí ekonomické důsledky a dopady a podobně. Moje otázka je k tomu, co tady bylo řečeno, do jaké míry plány komise myslí na evropské šampiony. My tady máme eh, eh, nová kritéria a jak si parlament eh, příliš do toho nebyl zapojen de facto pokud se týče negativní, eh, tedy digitálního trhu, tak eh, my jsme vlastně eh, měli dneska negativní stanovisko z kontrolní skupiny a mě by zajímalo, jak tedy by to mělo vypadat s dalším plánem, s dalším průběhem, časový plán, a také jaké investice budou nutné tak abychom posílili evropskou pozici, eh, pokud se týče mikroprocesorů. To je velice zajímavé, eh, se tedy eh, účastním téže diskuse, tedy na to též téma po 20 letech. Já mám dojem, ale když to porovnám, že v podstatě se tady nestalo nic, že to byl ztracený čas, ztracená příležitost. Já ehm, bych se ještě chtěl zeptat, eh, jak eh, to vlastně eh, vypadá s tou otázkou hm, těch několika málo globálních monopolů, které vlastně produkují mikroprocesory poslední generace. Děkuji. Nyní pan Nika, koordinátor za SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní Kovářko Vestagerová, já vám děkuji za prezentaci. Mám tady určité problémy, které se týkají toho, co bylo právě prezentováno vzhledem k současné situaci. Eh, komise přichází s novými eh, návrhy na eh, řízení konkurence v oblasti digitální a mě by zajímalo, kde tedy vidíte kompromis při sdílení dat mimo Unii, tedy přes hranice Unie. Tady vlastně říkáte, že citlivá data by se měla tedy zpracovávat v Evropské unii, ať už tedy na veřejných serverech nebo soukromých. Abychom eh, byli silnější v digitálním světě, tak tady navrhujete eh, zákon o digitálních službách. Eh, digitální služby by tedy měly být zodpovědnější za digitální obsah. Jak chcete zajistit to, aby eh, se na evropská data začal vztahovat ten správný digitální rámec. A také samozřejmě je to otázka eh, umělé inteligence a důvěra eh, v služby na ní založené. Například v případě Amazonu Evropská komise vlastně vznesla už jeden případ, eh, kdy se tedy vyšetřují praktiky a týká se to nejenom tedy eh, pozice na trhu, ale také eh, využívání dat pro marketingové účely. Čili toto je vlastně otázka. A tady v podstatě, eh, když já třeba si chci otevřít nějakou přílohu eh, u e-mailu, eh, já tedy Mm, nevím, jestli je to oficiální nebo ne, a, nebo když si otevřu nějakou aplikaci na počítači nebo na e, mobilním zařízení, tak pořád eh, mě tedy ty softwary žádají, aby umožnil přístup, já nevím, ke svým souborům, fotografiím a tak dále. To skutečně není dobré. Nicméně děkuji, paní komisařko, vaše prezentace byla velmi zajímavá. Děkuji, pane Niko. A nyní Renew a e, paní Martina Bábehová. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer. E, paní e, místo předsedkyně, je dobře, že vás mohu vidět a že vypadáte zdravě. Doufám, že tedy jste zdravá. Mám tedy několik otázek. Mohla byste se s námi podělit o více podrobností, pokud se týče tedy eh, té iniciativy toho eh, digitálního basu. A jak vlastně eh, vidíte tu dekádu digitálních akcí, jak o ní hovořila paní von der Leyenová? Náš průmysl by samozřejmě měl prospěch tady z toho, kdyby měl nějaký výhled, nějakou mapu, nějaký časový plán, eh, protože eh, zejména malé firmy a startupy se v těch našich iniciativách moc nevyznají. Pak je tady otázka, jak zajistit přístup k průmyslovým datům, aby mohli dále rozvíjet inovace. Eh, to je vlastně něco, o čem budeme nyní hlasovat v výboru ITRE. K té digitální dekádě komise má ambice eh, ohledně umělé inteligence. Budete eh, schopna nám říci mm, něco o tom, jak se uvažuje o potenciální agentuře pro umělou inteligenci? Eh, Mm, a e, bude tam něco navíc oproti stávajícím agenturám podobně. A pokud se týče pracovní program komise, tak e, měli bychom dostat ještě letos e, návrh na další směrnici myslím, a de facto můžete nám říci ještě, jaká Eh, bude vaše role, eh, pokud se týče tedy eh, té kybernetické jednotky a přidání se k ním. Děkuji. A za jde paní Elena Lizy nyní, prosím. Všem přeji krásné odpoledne, jsem se ráda, že vás mohu vidět. Zejména jsem potěšena, že vidím paní místopředsedkyni. Děkuji vám za to, že jste takto s námi na schůzi a děkuji vám za vaši prezentaci. Mám otázku, která se týká evropské digitalizace a svrchovanosti. Říká se, že 80% dat jsou archivována, jsou vlastně uchovávána v datových centrech v neevropských cloudech. Digitální vývoj jde dál a je zde předpoklad, že v roce 2025 se scénář změní, že data nebudou archivována na platformách, ale budou přímo k dispozici v inteligentních otevřených prostorech. Evropská komise říká, že ta hodnota těch údajů bude asi 820 miliard eur. Ta data budou chráněna? Ptám se, a jaká pravidla máme pro to, abychom se vyhnuli situaci, kdy by tato hodnotná zata, toto hodnotné mění se mohlo příliš eh, jednoduše odsunout do USA či do Číny. Tato data jsou velice hodnotná, jak pro konkurenceschopnost, tak pro národní svrchovanost eh, a evropskou bezpečnost. Eh, je tady sná vývoj takzvaného X-Cloudu, to bylo myslím ve Francii, pak jsou ovšem problémy například v belgickém právu. A Možná byste nám mohla lépe vysvětlit, jak to bude fungovat. Eh, bylo řečeno, že 20 prostředků z dalšího programu Horizon bude věnováno na digitalizaci. Je tady plánovaná původní prvotní investice 10 miliard, ale já se domnívám, že bychom potřebovali 300 miliard, kde se tedy vemou ty dodatečné finanční eh, prostředky a bude dobře uchován eh, či hájen zájem států, které se připojí k této prvotní iniciativě dvou států. Vznikne nějaká nadace, jakým způsobem budou zpravována společná pravidla pro evropské podniky. Podniky ovšem nemají na evropské úrovni nějaký svůj hlas, či nemohou hlasovat, kdo tady bude rozhodovat, jakým způsobem tady bude probíhat ukládání dat v Evropě. Pro podniky je to vlastně rostoucí obava. Podniky se obávají ze špionáže zahraničních firm, toho, že jejich data budou vlastně odeslána do zahraničí či do cizích jiných systémů. Občané a podniky mají strach z krádeže dat. Ten RX eh, budou tam také zahraniční data, eh, Zdá se, že ano, do roku 2019 rozhodně byla. I velká, jak to bude vypadat s ohledem na velké podniky, například Amazon. E, pokud chceme mít takový projekt, tak to samozřejmě musí být plně interoperabilní. Jeden hlas USA říká, že Gaia X e, se, že Amazon se účastnil na některých pracovních skupinách GAI X a že se bude účastnit i nadále. A Mm, údajně se účastnilo i dalších 300 podniků, šlo tam o jistý Brainstormy, Technologické genty, jako je eBay, Amazon, Microsoft, mají tedy tímto způsobem na projekt Gaia X vliv. Ale ve statutu znamená to tedy, že tedy v evropském projektu jsou zastoupeny zahraniční podniky? Jak pak budou fungovat jejich algoritmy? tak aby mohli otevřít své archivy pro evropský dohled. Jaký časový harmonogram je pro fungování GAI-X? Já se omlouvám, říká paní Lice, že jsem hovořila poněkud déle. Ráda bych se ovšem ještě zeptala paní místo předsedkyně jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost evropských občanů a podniků právě s ohledem na projekt GAIA-X a co musíme udělat pro to, abychom chránili naše data. Mám řadu dalších otázek, ale tímto svůj projev ukončím a mluvám se to, že jsem hovořila poněkud déle. Děkuji za trpělivost a pozornost. Děkuji. A ty e, další sloty jde, tam nemáme další jména, takže proto bylo něco delší. A nyní pan Mikuláš Pekca za zelené, prosím. Čas a za to, eh, že jste do parlamentu přišla. Já to považuji za velmi podstatné, protože ta digitální tranzice je srdcem strategie této komise a probíhající zdravotní krize nám ukázala, že virtuální svět se stal velmi důležitou částí našich životů. Je to prostor, kde kvetou inovace, podnikání pokračuje nehledě na zdravotní krizi a lidé pracují, užívají si tam volný čas anebo komunikují se svými blízkými. E, tuhle důležitost sebou nese ale různé problémy, které vyžadují politická řešení. A viděli jsme zatím celou řadu skvělých nápadů a strategií na evropské úrovni a máme tady skvěle daný společný směr. Evropa se silným jednotným digitálním trhem naplněným firmami, které mezi sebou soutěží a tím přinášejí levné a kvalitní služby zákazníkům a zároveň silná ochrana data soukromí zákazníků proti zneužití jsou skutečně kombinace v současném světě unikátní a zároveň nejlepší možné. Eh, já věřím, že se i zcela shodneme na tom, že takový trh nesmí být ovládán několika monopoly a že veřejná moc má občany chránit před zneužitím jejich dat, eh, radši než je sama sledovat a omezovat jejich svobody jenže tyto dobré plány opakovaně naráží v implementační fázi. Nemůžeme mluvit o současném stavu legislativy bez toho, abychom zmínili směrnici o copyrightu. Eh, co mělo být jednou z lajkových lodí jednotného digitálního trhu, zdegenerovalo do směrnice, jejímž hlavním cílem se stalo nějak pomoci několika vydavatelům. Omezování internetu a nejenom vydavatele nezachrání, ale zároveň jen posílí pozici amerických digitálních gigantů a podpoří jejich oligopol. Eh, se směrnicí si také nezvládají poradit členské státy nebo proti ní rovnou jako Polsko protestují. Eh, moje otázka je jednoduchá. Poučila se komise nějak z úspěchů a kontroverzí kolem směrnice o copyrightu? Protože nás čekají další a další podobné regulace s širokými dopady. Eh, před námi je Digital Services Act, digitální zdanění a neurčité plány ohledně evropského EID. E vyhneme se tentokrát zásahům do svobod a práv našich občanů Eh, zároveň vnímám, že jsou tady i dobré přísliby. Všiml jsem si nové strategie eh, Komise pro open source a oceňuji racionální základ dokumentu. A myslím, že více otevřené a lépe propojitelné evropské digitální strategie můžeme, eh, můžeme profitovat všichni. Obzvláště si tento plán bude dále rozšířen, ale já si myslím, že na činech záleží daleko víc než na slovech, takže teď, když máme tuhle strategii, Eh, co konkrétně uděláte s eh, prakticky úplnou závislostí evropských institucí na proprietárním softwaru? Eh, závislostí, která i podle loňské zprávy SDS znamená často i to, že firmy, které musí odevzdávat data americké vládě, zajišťují citlivá data evropských institucí. A co už je zcela bizarní, je prostý fakt, že hlasování Evropského parlamentu, základní akt naší demokracie, bylo přímo závislé na firmě Apple. Eh, já si nechci představovat hlasitější budíček k nedostatku evropské autonomie v digitální oblasti. Eh, takže eh, bych se chtěl zeptat, evropské instituce by měly jít vzorem. Co s tím konkrétně jako komisařko uděláte? Děkuji. Thank you so much. On behalf of VCR Group, I will invite uh, our Vice Chair and the Coordinator of VCR team, Mr. Krasnodevsky.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 Eh, týká se to lokalizace dat. Například eh, v minulém období jsme pracovali eh, na o tom, jak se, jak tedy šifrování dat, bezpečnost dat, také sdílení dat v Unii. A v současné době se doslýcháme, že bychom měli ta data vlastně udržovat na území Evropské unie, nepouštět je do zahraničí. Já mám tady otázku, zda tedy eh, v rámci eh, budování technologické eh, autonomie, jestli bychom se nemohli tady také soustředovat na mezinárodní dohody, ovšem se státy, které jsou naší spojenci, které jsou nám zpřátelené. Možná eh, by bylo dobré si nějak rozstřídit ta, ty třetí země. Takže není jedno, jestli to jde do Spojených států nebo do eh, Číny. Eh, teď další otázka kybernetické bezpečnosti. Pandemie, jak víme, zvýšila poptávku po digitálních službách. A teď je otázka, nakolik jsme tady eh, spokojeni s kvalitou. Samozřejmě, že ta eh, digitalizace eh, úzce souvisí s otázkami bezpečnosti. Ale mě by teď zajímala energetika. Energetika, tak tam máme velice e, specifické problémy, poněvadž jestliže e, dojde k útoku na nějaký systém, tak to potom může vést až v extrémním případě k blackoutu. Zajímalo by mě, jestli máme e, v plánu nějakou novou regulaci nebo posílení obrany schopnosti proti kybernetickým hrozbám, například eh, také lepší koordinaci eh, našich propojených systémů a podobné. Eh, nejnovější věc, nebo tak to moje poslední otázka se týká evropské digitální daně. Tady to jednání se zatím protahuje. Je tady otázka vlastně evropské, tedy celoevropské digitální daně. Eh, německé předsednictví se tím chce zabývat. Eh, mě by tedy zajímalo, jaké šanci vidíte vy eh, v této oblasti a zejména tedy v souvislosti s posledními politickými změnami. Děkuji, pane Krasnodemský. A nyní dáme slovo paní místo předsedkyní komise Vestagerové thank you very much. Uh... Děkuji. To byly skutečně hluboké, a rozsáhlé otázky, takže já se vynasnažím správně odpovědět. Na začátku jsem říkala, že pracujeme velice intenzivně na různých návrzích, které máme na programu. A dostali jsme dobré nasměrování ze strany šetřícího e, výboru k tomu, co zlepšit, kudy se ubírat, aby to všechno bylo koherentní, aby to do sebe zapadalo. A to je ta fáze, ve které se právě teď nacházíme. K té otázce o mikročipech a mikroprocesorech. Vy víte, že v tuhle chvíli máme už eh, projekt společného evropského zájmu, který se týká mikroprocesoru. A to je projekt inovační. Myšlenka je taková, že chceme eh, přitlačit na vývoj další generace mikroprocesorů a chceme zároveň, aby se snižovala energetická náročnost těchto spotřebičů, protože se to využívá stále častěji v digitálních technologiích a energetická spotřeba tím pádem musí klesat. Uh, abychom neměli prohloubení uhlíkové stopy, protože digitální technologie mají být součástí řešení, nikoli problém. A máme řadu příkladů toho, kdy nám digitální technologie poslouží. Ale to samozřejmě znamená, že musíme mít kontrolu i nad uhlíkovou stopou. Co tuhle chvíli zvažujeme je, jaké další kroky máme před sebou, pokud jde právě o mikroprocesory. A Často se setkávám setkáváme s tím, že je tam rozdělení práce u návr- ve fázi návrhu a výroby. To je otázka pro budoucnost, jak přesně uspořádat tento systém do budoucna. Další věc, o které jednáme, abych zareagovala na Danicu, tak to je mm, e, rozdíl mezi citlivými a necitlivými údaji. A tady e, nejde jenom o osobní údaje, jde také o průmyslové data, ta mohou být citlivá a s tím vyplývá i otázka ochrany například intelektuálního duševního vlastnictví, může to být citlivé, pokud se jedná o údaje, které vyplývají z eh, kontextu používání strojů nebo eh, toku dopravy nebo a tak dále. To jsou citlivé údaje, které je třeba chránit do nejvyšší možné míry, podle mého názoru, protože jinak eh, hrozí riziko bezpečnostní, hrozí riziko bezpečnosti, představuje to riziko i pokud jde například o průmyslovou špionáž, takže v tomto kontextu je velice důležitá, pokud máme data, která jsou citlivá a sdílí se, tak aby se sdílela zodpovědným způsobem. Co citlivé není, tak to je zjevnější v rámci našeho právního rámce, který všichni uznáváme. Tak to je jednodušší šířit daleko více, ale je třeba tady být přesný, rozlišovat tak, abychom plnili svoje mezinárodní závazky a zároveň, abychom si řekli, máme tady určité věci, které jsou velice cené, eh, jedná se tady o důvěrnost některých dat a nesmíme to ohrozit. Doufám, že na tom se shodneme, na tomto zhodnocení. Myslím si, že je to velice důležité. Pokud jde o zodpovědnost poskytovatelů služeb v digitální oblasti, my se tady snažíme najít rovnováhu mezi specifickými závazky u různých produktů, a zároveň máme zodpovědnost, která probíhá, pokud provozujete určitou platformu. V tomto kontextu doufáme, že vznikne systém, kde nebudeme mít eh, specifické, specifickou odpovědnost, ale zodpovědnost, která eh, zajistí ochranu, nezbytnou ochranu spotřebitelů. Co je také zajímavé, je, jak naložíme se všemi těmi legislativními akty, které máme k různým produktům. Může se to týkat hraček, strojů, všeho možného. Pokud je v tom zakotvená umělá inteligence, tak nad tím se právě zamýšlíme. Je třeba testovat a je třeba přitom eh, testovat i digitální stránku celého produktu, tak aby byl ten produkt tím pádem bezpečný. Děkuji také za milá slova která se týká eh, Amazonu a naší námitky, kterou jsme zaslali tento týden. Myslím si, že je to důležitá kauza a že to ukazuje, že jenom tím, že budeme regulovat, nezajistíme spravedlivé rozdělení sil na trhu. Komise sama o sobě se o to také nemůže postarat, je třeba se vzájemně doplňovat tak, aby všechny služby věděly, co si smí a nesmí dovolit a aby spotřebitelé měli zajištěnou svoji bezpečnost. K tomu, na co se ptala Martina o tom digitálním turniketu a digitálním kompasu, to má dvě stránky, eh, ale je to stejná mince, tak říkajíc. O co se snažíme? Vyvíjíme určité milníky a cíle a součástí toho všeho je, Otázka, jak tedy eh, vdechnout život všem vlajkovým lodím plánu obnovy, jak vytvořit digitální investice, které nás povedou správným směrem. Zároveň je třeba mít na paměti, že členské státy mají různá východiska, to je eh, zcela zjevné, když si projdeme ukazatele digitální ekonomiky a digitální společnosti. Směrnice NIS, to je předmětem zkoumání, předmětem přeskumu. V rámci transpozice té, této směrnice do vnitrostátní legislativy jsme si povšimli, že se to provádí velice rozlišnými způsoby. A my bychom chtěli, aby to bylo tedy harmonizovanější ve svém přístupu, aby ten rozsah působnosti byl podobný v členských státech při transpozici, aby se to týkalo větší škály různých sektorů, protože pokud je o kyberbezpečnost, tak máme řadu kontaktních bodů, které se stále množí v dnešní době a proto musíme zapojit co největší množství odvětví a koordinovat to také s návrhem o kritické infrastruktuře. To navazuje také na otázku o energetice. Tady máme fyzickou infrastrukturu, kde je digitalizace stále důležitější a to je třeba zhodnocovat zároveň, brát to v potaz společně. Takže máme určitou hybridní povahu hrozeb, které máme před sebou a je třeba koordinovat eh, a mít to přitom na paměti. Pokud jde o kyberjednotku, tak to je něco, na čem se pracuje. Měli jsme dobré výměny s členskými státem o tom, jak to využívat a jak se zároveň postarat, abychom k tomu měli správný přístup. Tak, aby my i členské státy jsme měli správné zhodnocení situace a byli připraveni protože v tuhle chvíli už jsme byli svědky velkých, rozsáhlých kybernetických útoků v některých státech a teď se na to musíme připravovat, abychom byli schopni se bránit a musíme si tím pádem zhodnotit situaci co nejrychleji, tak abychom byli připraveni, pokud jeden člen nebo více členských států se ocitne pod útokem. Dále. Na co se ptala Elena Lizy? když se všechno mění a máme stále větší množství dat, která nejsou centralizovaná, jsou v cloudu, tak tím se mění samozřejmě dynamika celé situace. A ta, ta, tu změnu je třeba provést. Pokud jde o citlivé údaje, tak tady je třeba navýšit ochranu. A je to právě proto, že se jedná o citlivá data pro evropské podniky. Je to důležité kvůli důvěrnosti Může se to týkat jenom části dat, samozřejmě. Eh, může to být vázáno na Spojené státy, na Čínu a tam je třeba rozlišovat, jak s tím naložíme. Teď k tomu cloudu Gaia X, k tomuto projektu. Je to německá iniciativa a přidala se k tomu Francie. V tuto chvíli se snažíme si rozmyslet, jak to eh, spustit. Máme řadu poskytovatelů v Evropě, kteří mají za to, že to není dobrý projekt, který není eh, vedený ze strany velkých providerů, například amerických, ale také si myslím, že eh, je to něco, co vede ke zviditelnění evropských dodavatelů a je to součástí celé logiky celého návrhu, že to budou evropské podniky, které se zviditelní. Dále ke směrnici NIS a směrnice o kritické infrastruktuře. Pane Pexo, já chápu, co říkáte, pokud jde o to zaměření na open source. Doufám, že budeme mít i jiné hodnocení, že to vyjednávání bude probíhat jinak než na směrnice o copyrightu. Je to totiž úplně jiná otázka, jiná problematika a myslím si, že díky tomu to může proběhnout jiným způsobem. A zároveň si všichni uvědomujeme, že proběhne velký tlak ze strany lobbystů, takže je důležité eh, se připravit, mít silný návrh, který eh, bude přiměřený a budeme, že zároveň bude vznikat ve spolupráci s vámi a s radou. Tady bych to ukončila, jenom bych jenom dodala, že pokud jde o digitální zdanění, tak chceme zhodnotit pravděpodobnost úspěšnosti v eh, procesu OECD, protože je lepší mít globální konsenzus, ale to ještě uvidíme, zda získáme. Jinak budeme postupovat tak, jak nám eh, jak nám to uložila paní předsedkyně v našich evropských návrzích. Děkuji. Uh, Děkuji. Eh, Tady skutečně zasnělo mnoho otázek v mnoha oblastech a teď je čas na druhé kolo. No a pokud tedy se budou chtít přihlásit ještě další v rámci Catch the Eye, eh, tak eh, se přihlaste, víte, jak se to dělá. Eh, nicméně prosil bych všechny kolegy, aby dodržovali časový limit, což je vždycky jedna minuta v tomto kole. Mr. Kubilius, please press the speak button. Okay, again, yeah. Uh, so, uh, thanks a lot. Děkuji. Já se uh, pokusím tedy uh, být velice stručný. Já tady děkuji za uh, ten dobrý uh, titul, který jste zvolila Evropa uh, pro digitální věk. Uh, my teď máme globální trendy a e, de facto e, jsou určovány především e, těmi velkými americkými společnostmi jako Google, Apple, Amazon a další, případně Číňané, kteří velice dotují, dotují umělou inteligenci, případně 5G. Takže my bychom eh, skutečně potřebovali nějaké tedy zdroje na úrovni Evropské unie, protože zatím se eh, to odehrává především na úrovni jednotlivých členských zemí. My tedy hm, tady můžeme dělat regulaci, ale tím se ne, tím neziknou nové technologie. Takže eh, to jsme ochotni tady udělat jako komise. Děkuji. Nyní pan Zorinio SAD.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 Posso falar? Mohu hovořit? Ano, můžete hovořit. Vážená paní komisařko, dobře znám vaši obhaju pravidel globální schopce, ale jednotný evropský digitální trh nemůže být stejný jako nějaký jiný digitální trh na světě. Musí být zakotven v evropských zásadách a hodnotách. Asi to nejdůležitější pro podniky je to, aby přesně věděli, zda se tedy dodržují ekonomické a finanční pravidla zásady ochrany, transparentnosti, centrality a to, že dáváme prioritu občanům a řešením pro občany a podniky. Zeptám se velice přímo, jak eh, chcete zakotvit ten evropský trh digitální do těch evropských hodnot a zásad? Jak bude vypadat evropská digitální identita? Já si myslím, že pouze tak to můžeme jaksi vyhrát v rámci té naší digitální evropské sásky na tento trh. Děkuji. Jako a nyní za Renew Nikola Bér jako další řečník. Paní Nikola, prosím. Eh, dobrý eh, den, já se tady těším na tu iniciativu, kterou jste právě ohlásila. Takže samozřejmě eh, digitální eh, revoluce je před námi, ale eh, máme tady také tu umělou inteligenci, která vlastně může daleko zvýšit tedy ten potenciál. Hmm, jak tedy máte v úmyslu chránit a zároveň chránit evropská data a zároveň toto podpořit? Tak, evropský rozpočet my máme prostředky na digitalizaci, a výzkum a tak dále. Kompromis, ke kterému se tedy došlo, je nižší než původní návrh komise. Jakým e, způsobem chce tedy komise finančně zajistit, aby se naplnily její cíle pro digitalizaci? A třetí otázka, Brexit. E, tady máme e, debatu hodně o obchodu, ale jsou tady další důležité věci, například jak by to mělo vypadat v oblasti eh, přenosu dat mezi Evropskou unii a eh, Spojeným královstvím a bude tedy díl nebo nebude díl. Děkuji. Děkuji paní Bér. A nyní paní eh, Carvalho za EPP. Madame Carvalho is not connected. Uh, we'll go back to Harif. Takže není připojená. Eh, pokročíme k paní Kumpula na 3 za SAD. Yeah, Petra? She's also not connected. Taktéž nepřipojená. Takže máme za zelené tak v tom případě Adam Carvalho, které se podařilo připojit. Misha Vestager. Need eh, to strengthen the European ecosystem for artificial intelligence in v rámci Evropského ekosystému pro digitální inteligenci v Evropské unii se snažíme o velké pokroky. Víme, že je také důležité navyšovat dovednosti a také investovat do nových technologií. Vítáme vaše iniciativy, které přispívají k tomuto ekosystému excelence. Myslím si, že tyto iniciativy se vzájemně doplňují a zlepšují celý systém umělé inteligence v Evropské unii. Tento ekosystém nám i e, zjednoduší celý systém. A to i pro podniky, které pak mohou využívat eh, tyto systémy inteligentnějším způsobem a zároveň doufáme, že budou zpřístupněny dovednosti, které jsou zapotřebí. Děkujeme paní Carvalho a prosíme paní Kumpulu Natry. useful to them in different areas. So I think it is a good moment. Myslím si, že v tuto chvíli je dobré pomoci Evropě, aby naplnila svoje přísliby. My jsme velice ocenili všechny návrhy. Řada respondentů říká, že se nedomnívají, že současná legislativa je adekvátní a že nebude efektivně eh, regulovat aktivity související s umělou inteligencí. A to je právě chvíle, kdy vstupujeme do hry my, politici, takže pojďme se do toho pustit. Hodně se také hovoří o tom, jak údaje co nejvíce zpřístupnit a je důležitá také interoperabilita. Většina otázek související s tokem dat je dobro, dobrovolná nebo funguje na dobrovolné bázi, ale máme určité příklady, kdy se legislativě, legislativě podařilo efektivně regulovat. Mě by jenom zajímalo, do jaké míry budete odvážní, pokud jde o ten datový akt a jak se tím zlepší přístupnost pro různé aktéry tak aby měli přístup k datům eh, co největší počet lidí v Evropě. Děkujeme. A teď prosím pana Verstagera za zelené. Uh, ano, děkuji paní komisařce, že se zapojila do těchto eh, vyjednávání, že jste na nás udělala čas. Zejména pokud je o prodej na internetu, tak to je důležitá otázka a je důležité také hovořit o praktikách v cloudovém trhu. Víme, že Amazon má až třetinu celého trhu v této oblasti. Já se nechci pouštět do žádných velkých řízení, ale mám jenom otázku. Eh, chtěli jste vyšetřovat na cloudovém trhu? Myslíte si, že je možné eh, tuto situaci zlepšit a že je možné s tím začít už příští rok a ne až ten rok? následující. Když se podíváte na konkurenceschopnost a nástroje, které s ní souvisí, mm, a hospodářskou soutěž, máme dostatek nástrojů nebo potřebujeme nějaké nové, abychom zamezili soustředění moci v rukou jednoho hráče, jako je to na cloudovém trhu. Možná, že bychom měli eh, pokyny pro hospodářskou soutěž vertikální horizontální přehodnotit. Děkujeme. Teď prosíme paní Pernil Weiss za EPP. Thank you so much. Děkuji a přeji všem dobrý večer. Víme, že vlna obnovy je jednou z nejefektivnějších cest, jak snižovat CO2, možná je to nejlepší cesta, a také tím vznikají nová pracovní místa a tím pádem my můžeme být příkladem toho, jak eh, bojovat proti klimatické změně a zároveň provádět obnovu. A půjde to roku v, v ruku v ruce. Očekáváme, že vznikne eh, 60 tisíc nových pracovních míst díky obnově, ale k tomu potřebujeme i do, dovednosti, a to zejména digitální dovednosti. Udržno, udržitelnost a oběhové hospodářství nenaplníme jako přísliby bez těchto nástrojů. Já mám nyní uh, sama dítě, které se učí být řezbářem a sama mám zkušenost ve stavebním oboru a vím, že uh, Nedostatek eh, těchto dovedností není jediným důvodem, proč eh, nedochází k naplňování těchto příslibů. Mě jenom zajímá, jak se k tomu bude stavit eh, komise, jak chce překonat celou tu, nebo protlačit celou tuto transformaci v rámci snah o obnovu. Děkujeme a teď prosím pana Tošenovského. Dobrý večer, paní místo předsedkyně. Dovolte mi položit dvě otázky týkající se konektivity, která je základním předpokladem úspěchu Evropské unie v digitální oblasti. Za prvé, podle pracovního programu na tento rok pracujete na revizi směrnice o snížení nákladů na vysokorychlostní sítě. Můžete nám prosím upřesnit, kdy plánujete návrh předložit a zda máme očekávat nějaké zásadnější změny, případně jaké. Za druhé, média nedávno nedávno informovala o spuštění služeb amerického systému komunikačních satelitů umístěných na nízké oběžné dráze. Pokročila nějak komise v přípravě vlastního projektu satelitního broadbandového pokrytí Evropy avizovaného komisařem Bretonem. Můžeme případně nastínit, můžete případně nastínit časový plán a vzhledem k tomu, že projekt není zahrnut do čas čerstvé, čerstvě dohodnutého víceletého rámce, jak by byl tento projekt financován. Děkuji. Dále pan Dante za Renew. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní místo předsedkyně. Pane předsedo, děkuji paní komisařce. Eh, za to, že nám měla takový přehled eh, veškerých iniciativ, které komise hodla zavést v oblasti digitální. My zde na výboru jsme vypracovali zprávu vlastní iniciativy o strategii pro údaje a o legislativních návrzích, které z ní vyplývají. Eh, jako první krok samozřejmě je to ta zpráva údajů. Zatím očekáváme oficiální prezentaci těchto návrhů. Rád bych se vrátil k některým kontroverzním elementům eh, z posledních dnů. Údajně je tady určitá povinnost pro zprostředkovatele údajů, aby měli sídlo v zemi eh, ekonomické Evropské unie, nebo alespoň v EHS, v hospodářském prosporu. Má to být tedy legální sídlo. Eh, je toto pravidlo v souladu s pravidly VTO? A pak ještě další věc. Chcete provést revizi e, v, čas, v časovém článku či ne. Děkuji, paní Muñoz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, e, paní komisařko, e, za účast na schůzi výboru ITRE. Já bych se chtěla soustředit na věci, které jsou zvláště relevantní a vy jste o tom mnohokrát hovořila, to je tedy ten evropský e, cloud, který má být konkrétním e, příkladem iniciativ, e, které tedy nás čekají. To je důležité zejména pro výzkumný sektor. A samozřejmě je třeba, aby byly přitom respektovány evropské hodnoty. Eh, také se tady eh, hovořilo o digitální dani. De facto jde o to, aby technologické eh, firmy také vracely něco za tu podporu, kterou získávají, vracely něco společnosti. Protože Oni nám poskytují služby, které vypadají sice jakoby zdarma, ale jsou placeny našimi údaji. Takže máme tady sektory, Eh, jako inovace, a výzkum a podobně. V tom je naše budoucnost, ale nemám tam dostatek finančních prostředků. Můžete říct, jestli tady eh, eh, máte tedy nějakou jasnou myšlenku, jak s tím naložit? Děkuji. A nyní paní Angelika Niebler za EPP. Thank you so much, Mr. President, dear Vice Děkuji, pane předsedo, eh, paní komisařko. Eh, já mám dvě otázky. Jednak eh, o datech. Data to je klíčová záležitost. My v parlamentu se lišíme ve svých náhledech na to, jak garantovat tedy v Evropě tedy aby to bylo pro všechny stejné a Eh, také samozřejmě je to ta otázka lokalizace dat, to znamená lokálního uložení dat. Já eh, jsem naslouchala vašim tedy hm, prvních eh, odpovědí. Tam se hovořilo o citlivých datech, tak já nevím, jsou to, jsou to osobní data nebo ještě nějaká další data. Tak, jak řekl pan Christian Ehler, tady Eh, vlastně je eh, tady to, jak v Americe existují obrovské tedy gigantické firmy v té oblasti, zatímco u nás pořád nic. Eh, takže opět, co děláte pro to, aby se de facto naše technologie, které tady vyvineme, ale pak, aby se uplatnili, musí do Ameriky, jak je udržet tady. Eh, nyní pan Berencen za EPP. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, eh, ta se nám ukázala jednu věc, a sice, eh, že strategická autonomie pro Evropskou unii je zásadní věc. A to platí také samozřejmě v digitálních technologiích. V době krize to ovšem znamená, že Evropské high-techy a správce dat jsou samozřejmě ohroženější. Možná, že to bude lepší, až eh, ekonomika zase poroste. Snad se ji podaří upevnit strategickou pozici. Eh, otázka k datům a ke znalostem eh, narůstají přímé zahraniční investice do evropských high-techů a za druhé počítáte s dodatečnými opatřeními pro to, aby tato krize Eh, která vznikla v Evropě, tak abychom se také v Evropě proti ní chránili. Děkuji a nyní paní Kutažár za SAD. Děkuji, děkuji paní komisařko. Eh, děkuji, že se účastníte naší plodné eh, debaty. My tady tady hovoříme o naší strategii, která musí mít silnou digitální komponentu. My víme, eh, jaké tady máme eh, propasti, eh, malé a střední podniky, teď vlastně velká data, přístup k ním a podobně. A v této souvislosti by se chtěla zeptat, jak tedy chcete dosáhnout pro malé střední podniky rovnost v oblasti přístupu k datům a aby tedy to, co se v Evropě eh, vyskoumá, aby skutečně bylo možné v Evropě také používat. A aby evropská datová strategie eh, mohla být úspěšná, potřebujeme silnou strategickou kooperaci v řízení digitálního sektoru. A co nás podle vás eh, spojuje se Spojenými státy a e, domní, e, domníváte se, že když začneme v malém tady v Evropě, a takže s tím naším modelem můžeme potom prorazit a expandovat také do zahraničí? Děkuji. A pan Rasmus Andersen není připojen. Dobře, tak e, pokusme se obnovit připojení. On mě tady píše, že připojený je.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 maybe we come to him and he will restart. Then uh, eh, the next speaker... Takže eh, zkusíme tedy eh, další řečnici, jméno jsem nezachytil za Renew. Pan předseda má opravdu mizerné připojení.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 I'm connected now, thank you. Care Service, uh, I would uh, like to address a different issue uh, regarding the... Já bych se chtěl vyjádřit k jiné otázce. Jaký má dopad digitální sektor na dosažení klimatických cílů, které jsme si stanovili? Máme emise z digitálního sektoru, které se stále zvyšují a jsou teď vyšší než z leteckého sektoru. A klimatické cíle jsou přitom pro komise velice důležité, takže je třeba něco udělat. Vyvinuli, vyvinuli jsme zelenou agendu pro digitální svět, nebo měli bychom ji vyvinout tak, abychom se ujali vedoucí role a měli pozitivní dopad na eh, evropská odvětví, zejména na startupy. My jako zelení Vída, vítáme eh, cíl do roku 2030 digitálních datacenter, které budou eh, klimaticky neutrální, ale chceme vědět více o tom, jak přesně ty plány vypadají a jaká opatření podniká komise, která by se vztahovala k tomuto trendu. Německé předsednictví nedávno oznámilo, že takový program existuje, takže nás zajímá, jak vypadá, protože si myslíme, že je důležité eh, se věnovat globálnímu oteplování, které vyplývá z digitálního sektoru. Děkujeme Rasmusi a zkusíme znovu paní Klaudii Gamon. Yes, um, hello and... Uh, ano, děkuji vám, děkuji paní místopředsedkyni. Jsem velice ráda, že se slyšíme a že jsme vás mohli přivítat na našem výboru. Já bych se chtěla zeptat spíše na směrnici NIS. Máme různé výzvy s implementací, různé problémy, které to obnáší a zejména jde o to pochopit, co je to zásadní nebo esenciální služba. Přeshraniční spolupráce by v tomto ohledu šla jistě zlepšit máme i problémy, pokud jde o podávání zpráv a informovanosti, o tom už byla řeč. A mě by zajímalo, jak bychom to měli vyřešit do budoucna, co můžeme udělat. A pokud máme některé váhavější členské státy, tak jak je přimět k lepší spolupráci, pokud jde o kyberbezpečnost. Děkuji vám. Ano, děkujeme. Paní Edina Tot, další na seznam Mrs. Toot, press the speak button, please. I'm here. Yes. Ano, slyšíme se. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní místopředsedkyni. Data jsou základem pro nové technologie, což je nesmírně důležité pro ekonomický růst. Cílem je vytvářet kvalitní a e, důvěryhodná data, ke kterým budou mít přístup i aktéři ve veřejném sektoru. A proto potřebujeme mít důvěryhodné a bezpečné evropské datové služby v cloudu, tak kde se budou ukládat evropská data a budou tam i zpracovávána v souladu s našimi normami. Uh, Jinak budeme pozadu za Spojenými státy i za Čínou. Dostupnost datových sad sama o sobě nestačí. Jsou to datasety, které musí být provázány, abychom byli schopni vytěžit jejich maximální potenciál. A já se ptám, jaká opatření očekává Evropská komise, aby posílila evropské kapacity v cloudových službách. Děkuji vám. Děkujeme, Edina. A teď pan Rob za Rinu. Mr. Rose, press the speak button, please. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Děkuji a budu hovořit nizozemsky. Elke ochtend lezen velen van ons Politico Playbook en deze week wordt de nieuwsbrief gesponsord. Máme politickou příručku a je to něco, co eh, sponzorovalo i Huawei, které údajně pomůže propojit Evropu. Na to mají samozřejmě nárok, ale já bych rád připomněl paní komisařce a všem ostatním kolegům poslancům, že je třeba zajistit, aby v digitálních infrastrukturách jsme využívali předně evropské podniky. To je ústřední pro ochranu našich odvětví našich, našeho průmyslu. A teď ty digitální transformaci. Máme program Digitální Evropa, a ten nebyl navýšen v dohodě, kterou, které jsme dosáhli ohledně finančního rámce. Musíme se tedy rozhodovat, musíme se vybírat, které priority vypustíme, abychom ochránili ty zbylé. Mě by zajímala, jaké výhody a nevýhody podle paní komisařky tyto volby budou mít. Paní Eva Kajli za SAD. Thank you. Thank you, chair. Děkuji. Děkuji také paní místopředsedkyni, že se s námi setkává tak pravidelně. Mám dvě otázky. Za prvé, u těch gatekeeperů a u online platform Evropská komise ukázala, že je třeba je regulovat a že to lze udělat rychle. Máte nějaké informace o tom, jaká koordinace je na místě mezi vnitrostátními úřady a komisí, tak abychom dosáhli doplňujících se výsledků, abychom neměli protichůdné přístupy. Dále, pokud se jedná o akt o digitálních trzích, myslíte si, že to změní rozložení moci a že vám jí zbyde více? Ve výsledku je to adekvátní k tomu, abychom měli silnější mechanismy, abychom byli schopni zamezit eh, daňovým unikům nebo mít lepší kontrolu nad daty. A za poslední, v pracovním programu jsme neměli nic konkrétního, ale v roce 2021 asi to nastane. Budeme mít nějaké praktické závazné standardy, co se týče etických postupů a kodexu, které by se nastavily, sdílely v celém životním cyklu umělé inteligence, tak, aby to mohli využívat všichni aktéři v průmyslu. Děkuji vám. Děkujeme, Evo. A teď pan Demeo za EPP, prosím.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 Sentite? Ok, thank you. Grazie mille, vicepresidente, per essere qui con noi. Děkuji mnohokrát, pane, paní místo předsedkyně, za vaši prezentaci. Jedné z nejdůležitějších věcí pro nás je nyní digitální revoluce, ale zjišťujeme, že v mnoha evropských regionech stále ještě chybí dostatečná digitalizace, proto je obtížné dosáhnout cílu mnoho venkovských regionů v Evropě, nedokáže držet krok s novými technologiemi a proto já mám velké obavy z toho, že sice máme v novém VFR prostředky, ale chybí nám infrastruktura a také technické kompetence. To by mohlo vést k tomu, že ta díra mezera bude ještě větší v evropských regionech a že venkovské oblasti nebudou schopny do této oblasti investovat. Je třeba, abychom měli digitální přechod, který se nebude odvíjet různými rychlostmi. Musíme podporovat znevýhodněné oblasti. Paní místo předsedkyně, jak můžeme zajistit, aby Evropa k digitální eh, problematice přistupovala jednotně? A jak zajistit to, aby ta digitální mezera nevedla k tomu, že některé oblasti budou ještě více znevýhodněné? A ještě pan Ignáco Korao, prosím, a pak dám slovo pro reakci paní místopředsedkyni. Mr. Corral? Uh, smart working could become the norm and uh, digitalization. Inteligentní práce a digitalizace jsou stále častější, může se z toho stát norma. Mění se radikálně náš způsob života. Ale skutečnou digitální transformaci, kde budou jednotlivci v ústředí, v ústředí a zároveň to prospěje všem, uh, to je něco, co zatím nemáme a musíme to regulovat z úrovně Unie. Všichni musí mít stejný přístup k digitálním technologiím. V některých členských státech ale stále eh, některým pracujícím unikají příležitosti, protože tam jsou nedostatky v této oblasti. Takže tuto chvíli je na místě demokratizovat digitální revoluci, zejména věnovat eh, velkou pozornost eh, vesnickým oblastím a ostrovem. V tuto chvíli se digitální kapacity soustředí ve velkých centrech měst, a ve chvíli, kdy budeme vyvíjet legislativu a strategii, tak potřebujeme nástroje pro přístupnost a pro zlepšování inf- infrastruktury pro všechny evropské občany, protože budoucnost patří všem. Děkujeme. Ještě máme tři spontánní příspěvky a potom krátké vystoupení eh, paní Carvalho, protože její připojení bylo velice nekvalitní a chce svoji otázku zopakovat. nejprve paní Markeš, maximálně jedna minuta. Please press the speak button. You can speak now. You can speak now. Yes, but I'm not Senhora Carvalho. I can speak. Yes. Já nejsem paní Carvalho, ale hovořit můžu. Máte slovo, paní Markeš. A po třech příspěvcích bude znovu hovořit paní Gavarliu, takže prosím, paní Markeš. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda položila otázku paní komisařce a týká se to té digitální identifikace. European Digital Identity a nyní budu hovořit anglicky, abych zjednodušila komunikaci, říká paní poslankyně. Towards the Jedná se zejména o jejich transformaci eh, vzhledem k nějaké větší zastřešující mm, strategii. Já vlastně nevím, co se ale komise chystá přesně na, navrhovat. Budeme mít EID, které bude nadnárodní, a bude tedy důležitější než to vnitrostátní. Budeme to nějakým způsobem zjednocovat, nějakým způsobem vytvářet jakousi federaci eh, elektronických identit na evropské úrovni. Já ze své osobní zkušenosti bych řekla, protože jsem pracovala jako ministrině v Portugalsku, řekla bych, že potřebujeme skutečnou reální reálnou práci, tak abychom pomohli všem evropským občanům. EID je něco, co bychom potřebovali, abychom mohli i komunikovat se svými občany. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké příklady toho finálního řešení této otázky. Děkujeme. Pan Šarky. Christian, uh, for giving me the floor. Děkuji za slovo. Děkuji také paní místo předsedkyni Vestager, že má čas na naše otázky. Původní návrhy o dohledu nad trhem eh, a dohledu nad platformami eh, už hovořili o tom, že můžou často platformy bránit v přístupu. Inovace se vyvíjí velice rychle a my potřebujeme mít eh, jasný představu o tom, jak se mají aktéři na trhu chovat. Potřebujeme k tomu adekvátní nástroje, které neselžou. Děkuji vám. Thank you, Mr. Kelly. Extremely efficient. Děkuji, to bylo nesmírně efektivní. Teď znovu prosím paní Carvalho protože připojení bylo velice nekvalitní a není se zlepšilo, pokud to správně chápu. Thank you, share for the opportunity. Děkuji za příležitost zopakovat svoji otázku. Paní komisařko, paní místopředsedkyně Festager, musíme zdůrazňovat, že eh, je důležitý evropský ekosystém pro umělou inf- inteligenci. Je důležitá infrastruktura, to je jeden ze směrů, ze kterých musíme vycházet. Týká se to zejména vysokofrekvenční výpočetní techniky. Musíme investovat také do důležitých eh, technologií, jako je cloudová výpočetní technika. Co tedy děláte pro to, aby se posílili tyto tři komponenty? Také jste ohlásili, že potřebujeme eh, excelentní ekosystém. Jak to přesně doplňuje tato iniciativa, jak se doplňují vzájemně a jak přispívají k AI systému v celé Evropě? dojde k nějakému zjednodušení, pokud je o složitost celého procesu pro malé a střední podniky, aby měli tedy možnost vůbec tyto technologie využívat ve svém každodenním životě. Děkuji vám. Uh, Děkuji vám, eh, eh, paní Kale. A nyní, eh, paní komisařko Vestagrova, máte, máte, prostě, máte slovo na závěrečné poznámky a samozřejmě na odpověď na otázky. Ano, děkuji. E, já se nechci, e, nechci zcela vymlouvat na nekvalitní zvuk, ale e, možná, že mě tu a tam něco mohlo uniknout. Tak pan Kobilius. Myslím, že je velice důležité, aby Evropa hrá svou roli v tom digitálním vývoji celosvětovém, poněvadž jinak mohou vzniknout standardy bez našich hodnot. Ta technologie by měla eh, sloužit člověku. A tady ano, my chceme tady, jaksi, aby technologie se transformovala i naši společnost, proč ne, ale zatím, nebo současně s tím musí sloužit člověku. Já myslím, že je velice důležité, abychom spolupracovali se Spojenými státy, ale také s Kanadou, Austrálií, Jižní Koreí, eh, Japonskem, eh, Indií a s řadou afrických zemí, kde máme spoustu partnerů, kteří sdílejí naše hodnoty, včetně tedy eh, integrita a bezpečí jednotlivce. Eh, já jsem eh, de facto dneska hovořila s několika eh, velvyslanci na toto téma a de facto je, je možné vzít tedy ten, tu naši sadu nástrojů, kterou máme a vzít, eh, nabídnout, propagovat to jako něco, co je bezpečné do budoucnosti a co pomůže také našemu průmyslovému eh, rozvoji. Eh, já jsem velice pro, protože ten náš toolbox je tady opravdu užitečný nástroj pro to, aby členské země toto mohly využít. Já myslím, že my budeme sehrávat různé role Eh, v mezinárodním společenství neměla by to být role, eh, jakou zajímá Čína. My bychom prostě měli být pro proporcionalitu, pro zacílenost a eh, také by to mělo být něco, co asi ta role pro digitální technologie by měla být taková, že bude posilovat společnost, nikoli kontrolovat jednotlivce a tady je třeba prostě v těch budoucích regulacích to nastavit správně. A já myslím, že to je také eh, částečně odpověď panu Zoriniovi. Eh, protože evropské hodnoty jsou cosi zvláštního a speciálního a my to chceme udržet. A k tomu patří mimo jiné to, eh, jak chráníme spotřebitele a jak tedy eh, to může tedy využívat eh, v podstatě každý podnikatel. Další odpověď. My chceme dynamický nástroj pro průzkum trhu, který nám umožní Eh, umožní eh, tedy zkoumat trhy, kde se něco chystá, kde se chystá nějaké překlopení, nějaký eh, převrat. Protože nám jde skutečně k tomu, abychom měli trhy konkurenční, nikoli ovládané jedním nějakým gigantem. Pokud se týče další otázky Nikola Asajeva, tak tady skutečně je to otázka mm, nastolení rovnováhy. E, my samozřejmě e, data musíme chránit, ale zároveň musí být dostupná. E, my se teď zabýváme daty, která nejsou osobní, jsou tady průmyslového charakteru, ale i tak eh, část z nich může být eh, údají citlivými, poněvadž jsou něčím chráněna, je tam tedy klauzule důvěrnosti mm, nebo prostě ochrana nějakým dalším zákonem a tak dále. Čili skutečně tady ta je třeba eh, jak si ochránit a pokud se mají sdílet, tak to musí být teda v Eh, bezpečném prostředí. No, pak máme tedy spousty dat, která jsou necitlivá a tady skutečně eh, je možné toto sdělit jakoliv. Eh, paní Carvalho bych chtěla říci, že, že my máme ekosystémy excelence a důvěry a možná, že bychom měli mít něco podobného v oblasti snadnosti přístupu, tedy dostupnosti. Eh, víme, že mnohé firmy nejsou připravené na používání umělé inteligence a eh, de facto eh, teď nevědí, co mají dělat, poněvadž sami také produkují data a příliš si nevědí rady s tím, jak je potom chránit, ukládat a vůbec s nimi nakládat. Čili pro nás je třeba, aby také malé střední firmy byly součástí tady toho všeho. Samozřejmě, že využívat stávající infrastrukturu je eh, klíčem k tomu, abychom se mohli rozvíjet dál a poměrně rychle. Pokud se týče víceletého finančního výhledu, tak my samozřejmě si vážíme dohody s Evropským parlamentem eh, a veškerého úsilí v tomto směru. Výborná práce. Tady byla otázka eh, tedy o Eh, na peníze zemědělské a kohezní. Takže tady jsme eh, hořili Amoxu, eh, tady to se také týká strategických cílů a musíme to tedy zpracovávat současně a my opravdu chceme tady trošku zatlačit že zemědělství a koheze, to je pro nás důležité. Co se týče Brexitu, já nechci předjímat, kdy tedy bude nějaká dohoda. To musíme prostě vyčkat. Eh, to, co se ptala paní Kumpulana tady o regulaci umělé inteligence. Ano, eh, ta dostupnost dat, tady se mm, vlastně inspirujeme finským příkladem. Hmm, tady eh, vlastně eh, by měli být nějací prostředníci, kteří budou umožňovat eh, přístup k datům. Já myslím, že to je skutečně inspirativní myšlenka. De facto finské předsednictví nám darovalo jakýsi takový ten základní kurz umělé inteligence, který je k dispozici online pokud se týče Amazon Cloudu, my eh, toto momentálně nevyšetřujeme, eh, sledujeme, ano, sledujeme eh, velice pozorně trhy, kde by mohlo docházet k nelegálnímu chování, ale jak říkám, zatím neprobíhá žádné vyšetřování. Pokud se týče těch cloudů a také té naší Gaje, tak pro nás je důležitá mimo jiné ta věc, abychom mm, měli vlastně ty cloudy v Evropě bezpečné, abyste tady eh, se k ním eh, dostali a kdykoliv k ním mohli také přistoupit. Já vím, že pro mnohé je to určitý, mm, určitá starost. Dále, eh, paní Weiss, ano, já tady sdílím to, co jste řekla vy. Eh, renovace jsou eh, také důležité, také prostě eh, nezbytné tedy mít dostatečnou kabeláž, aby tedy se mohla ta kabeláž rozvíjet. Tady skutečně potřebujeme nové dovednosti a my tedy doufáme, že tedy těch 20 toho našeho fondu eh, obnovy bude právě využita eh, pro rozšiřování schopností a dovedností nejenom tedy rekvalifikace, ale také posílení těch eh, stávajících dovedností. To vlastně by nám k tomu, toto to souvisí s tím digitálním toolboxem. Pokud se týče Ehm, té konektivity, eh, vědět tedy, kolik by to mělo stát. Já to teď, teď přesně nemám, jak to má v čase vypadat. Eh, pak eh, myslím, že Ignacio Correro se ptá, ne, to byl pan Demejo, digitální tedy vlastně ta, de facto ten, ten, ten náš infrastrukturní zájem je eh, zejména o eh, méně rozvinuté regiony, tedy z digitálního hlediska. Eh, důležité je tedy říci to, že v podstatě to rozvíjení konektivity nemusí být vysloveně hnané biznisovými hledisky. My tedy chceme co nejrychleji schválit všechny ty plány, které mohou vznikat v členských zemích a také bychom chtěli trošku potlačit na eh, technologický rozvoj, protože v některých oblastech eh, nelze použít eh, tedy kabely skleněný vláken, je třeba tedy z optických vláken, je třeba eh, se spolehat na satelitní technologie a podobně, čili tam eh, ty mohou tedy, eh, tyhle ty oblasti mohou zaostávat a tady je třeba je prostě dostat trošku víc dopředu. Ano, čas běží, takže akvizice NVIDIA a ARMU to zatím nebylo notifikováno, takže k tomu nemohu nic říci. Otázka financování Eh, tedy eh, těch eh, budoucích záležitostí, tak myslím, že my jsme hodně investovali do nalezení řešení pro digitální zdanění. Nejlepší by bylo, kdybychom se na tom shodli globálně, ale pokud ne, tak samozřejmě budeme muset přijít s evropským návrhem co se týče Erasmus a další eh, digitální a klimatické cíle, tak to už eh, bylo v prvním kole. Eh, důležité je, aby ten karbonový footprint a uhlíková stopa v rámci digitálních technologií se zmenšovala. Čili to je vlastně eh, to je zhruba stejně, ve stejném rozměru jako letecká doprava před covidem. Ale eh, v podstatě, když se nám podaří eh, lépe využívat energii, tak samozřejmě i digitální technologie bude důležitá pro dosažení klimatických cílů. Tak teď je otázka, jak můžeme přimět členské země k eh, spolupráci, tady větší spolupráci, tak samozřejmě důležité je eh, být připraveni eh, tedy v té obraně být schopni tedy odrážet útoky v kybernetické bezpečnosti, tak je třeba přitom na druhou stranu respektovat také národní kompetence v této oblasti. A eh, ano, sdílení dat, ano, ale samozřejmě tady potřebujeme důvěru. Eh, samozřejmě, že eh, také otázka sebeobrany se komplikuje v prostředí, kde ty kybernetické útoky se mohou odehrávat snáze nebo jich tam více. Takže my máme určité nástroje proti tomu a je třeba tomu využívat, toho využívat daleko více. Takže budou navrženy nějaké změny z naší strany a myslím, že by to mělo fungovat. Co se týče digitální identity, já tedy souhlasím s tím, že zásadní je, aby to eh, vlastně členské eh, země takto přijaly a aby se tato digitální identita užívala. My eh, máme sice velice dobrá národní řešení, ale v podstatě potřebujeme nějakým způsobem propojit. Propojit tedy ve zbytku Evropské unie. Eh, musíme tedy dát občanům možnost využívat tuto digitální identitu také v řadě privátních služeb abyste nemuseli využívat eh, přihlašování, já nevím, třeba účty eh, na sociálních sítích. V podstatě byste se mohli takto začít eh, kdekoliv přihlašovat tím svým vlastním digitálním jménem. Dále jsme tady měli otázku selhání regulace. Tak samozřejmě my chceme zajistit to, aby Eh, vlastně tady byla přiměřenost eh, malé firmy, malá zodpovědnost a velké firmy větší závazky. A je třeba problémy řešit tam, kde skutečně vznikají. No a ty pozice tady jsou velice rozlišné. Jedna z důležitých věcí je také to, že je třeba využívat toho, co skutečně funguje. Máme tedy země původu a máme země určení eh, ve službách. Tak to musí být, jak bychom neměli společný, společný eh, trh. A tady jde o to, že úřady v zemi původu musí co si zajišťovat, co si vynucovat. A to se týká tedy poskytování služeb samozřejmě. A my pracujeme na systému, který bude eh, podporovat důvěru mezi tedy těmi zeměmi eh, původu a zeměmi určení. Mělo by to být prostě ošetřeno tak, aby to uspokojovalo obě strany. Tak já už hovořím hodně dlouho, myslím, a že toto ale byly ty hlavní otázky, které jsem schopná tady na ně zodpovědět v tomto kole. A e, dobře, a e, pokud se e, týče té celkové vize, tak to vám teď asi neřeknu, už jsem to řekla tedy hodně, to už by bylo moc, ale mohu říci, že skutečně pracujeme intenzivně, musíme tedy odpracovat spoustu dalších věcí, bude to určitě pro vás zajímavé a Eh, nakonec to všechno směřuje k tomu, abychom mohli našim občanům sloužit ještě lépe v rámci digitalizovanější společnosti. A já se samozřejmě těším na eh, vaše další návrhy a eh, budeme na tom pracovat. snad už to budeme moci taky jednoho dne udělat naživo bez elektroniky. Děkuji. Eh, ano, ta přímá interakce, ta nám opravdu chybí. Eh, takže já vám děkuji, paní komisařko, a děkuji za čas, který jste s námi strávila na výboru ITRE. Eh, děkuji vám také za tu práci, kterou jste tedy odvedla vy a také váš tým v komisi, mm, týmy z různých DG, s tím, eh, že tady cílem je skutečně posunout dopředu tu digitalizační agendu. Chceme být konkurenceschopnější a přispět takto k transformaci našich společností a zároveň dosahovat našich cílů, které se týkají toho té zelené smlouvy. Eh, děkuji. Budeme nadále eh, v těsném kontaktu a eh, brzy tedy budeme chtít tedy spolupracovat na tom dialogu a zase uslyšíme. Čili zůstaneme v kontaktu a já vám děkuji za, i tedy za tento večer. A teď, kolegové, poslední bod na našem programu a to je zpráva eh, z jednání o eh, kompetencích eh, v oblasti kybernetické bezpečnosti. Budeme mít tedy kompetenční středisko pro kybernetickou bezpečnost, které by mělo lépe koordinovat naše úsilí v Evropě, poněvadž de facto bude se koordinovat také práce eh, eh, příslušných kompetenčních středisek v členských zemích. Eh, my jsme tedy už měli několik trialogů. Ten poslední trialog já jsem měl tu časnou předsedat jako předseda výboru ITRE a prosil bych pana Rasmusa Andersena, aby nám řekl, co se tam vlastně dělo 29. října. Tak doufám, že jste připojen a dávám vám slovo. Děkuji, ano, skutečně tady ještě jsem. Trialog byl velice konstruktivní, dobrý před dvěma týdny a jsme připraveni pokračovat v práci na různých úrovních. Ta práce našich kolegů zodpovídajících za technickou stránku se da, velice zlepšila. Řeč byla také o technické podpoře, což, byla, což byl jeden z prvků, který spadl do mandátu parlamentu. Ale byly tady také otázky související s občanskou společností, s různými aktéry v datacentrech. Eh, určité posuny nastaly i v radě pod německým předsednictvím. Vyjednávali jsme eh, se sekretariátem předsednictví. Řekla bych ale obecně za to, že atmosféra byla konstruktivní. Bohužel vypadl zvuk. Jednalo se také o hlasovací práva a snažili jsme se vymezit působení tří institucí, zejména komise, protože stále ještě debatujeme o tom, jakým způsobem přesně budou implementována hlasovací práva. A mělo by to být ujasněno ještě před rozdělováním prostředků. Vážil se na to určité právní otázky, protože z Horizon Europe, Digital Europe a i s jinými programy souvisí eh, různé typy eh, regulací, různé typy eh, pravidel, která musíme brát v potaz. Je důležité, aby centrum ve výsledku nebylo jenom takovým dalším projektem, který je jenom studnou na peníze, ale aby skutečně sloužil ke svému účelu a skutečně naplňovalo evropské hodnoty. Uh, Další věc je taková, takový spor o moc mezi členskými státy a komisí. Jedná se o finanční příspěvky. Máme totiž za to, že členské státy musí přispět na celkové náklady k budování tohoto centra a to potom znamená, že eh, zbytek ponese tedy skutečně eh, ponesou instituce. Členské státy chtějí, aby to bylo dobrovolné a musíme se tedy dovyjasnit určité eh, evropské prvky, které do toho vstupují a musíme to rozhodnout na politické úrovni. Teď před sebou máme bezprostředně technické schůzky. Naši kolegové z technické úrovně budou řešit eh, tuto úroveň. Děkuji všem, kdo se na tom podíleli, sekretariátu výboru ITRE a zejména potom také zástupcům politických frakcí, kteří se zabývali tímto návrhem. Už se vám povedlo dosáhnout velkých výsledků a jste jedním z důvodů, proč je možné eh, v této fázi vyjednování už dosahovat konstruktivních posunů. Já si cením tedy vaší práce, která k tomu přispěla. Poslední trialog, doufejme, nás čeká na začátku prosince a později se opět obrátím na tento výbor a opět vám podám další aktuální informace o tom, jak to probíhalo. Děkuji také stínovým zpravodajům. Samozřejmě před sebou ještě máme nějakou tu práci. Děkuji vám. Ano, i my děkujeme panu Andersonovi. Gratulujeme také celému týmu k dosaženým pokrokům, stínovým zpravodajům, eh, sekretariátu za jejich intenzivní práci na tomto návrhu. Doufejme, doufám také, že politické schody bude dosaženo do konce roku. Podrobně sleduji tento návrh, protože v Bukarešti je jedním z kandidátských měst na centrum. Jsou samozřejmě i jiní silní kandidáti, takže ve výsledku uvidíme, kde to bude umístěno, ale je důležité eh, ještě vyjasnit kromě lokace další důležité podrobnosti, týká se to zprávy a řízení, eh, jak do toho budu vstupovat eh, komise, to vlastně už, už se hovořil o komisaři Bretonovi. Nicméně vaše práce byla mimořádná, to platí o celém týmu a doufejme tedy, že na dalším trialogu budete podobně úspěšní. Přejeme vám k tomu mnoho štěstí. Tímto, vážení kolegové, se dostáváme na konec našeho dnešního zasedání. Bod číslo 8 je bod různé. Tedy bod číslo 7 je bod různé. Zdá se ovšem, že nemá nikdo čím přispět. Tím se tedy dostáváme k bodu 8, to je datum příštího zasedání, to je 1. prosince a přesný čas vám sdělíme v příštích dnech a týdnech. Ještě jednou děkuji všem kolegům za vaši účast. Děkujeme sekretariátu, děkujeme také tlumočníkům a technickým službám Evropského parlamentu. Uvidíme se brzy a zatím prosím buďte zdraví a přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci.